k tomu společně. Nyní protokolární záležitosti. A zápis z 25. února 2010 je k dispozici. Texty, které byly přijaty během tohoto zasedání, jsou také k dispozici. Zdá se, že nikdo k tomu nic nemá, takže zápis byl přijat. Potom mám ještě oznámení. Byl jsem informován příslušnými polskými orgány, že ke dní 4. března 2000